Dámy a pánové, zahajuji naše odpolední zasedání. Dnes odpoledne nás nejprve čeká hlasování k nejrůznějším zprávám. První zpráva je televize s připojením na internet a pan kolega Savada se přihlásil s nějakým tématem. Děkuji, bude jen velmi stručný. Mám tam pozměňovací návrh 89, který bych rád vysvětlil teď, nebo až k němu dospějeme. Jak myslíte, co by bylo lepší? Also, ich habe es gelesen. No já jsem si to přečetla. Přečetla jsem si to ve francouzštině. A tak může to interpretovat taky onak. Proto bych navrhovala, abychom o tomto pozměňovacím návrhu dnes nehlasovali, ale ponechali si ho na plénum, no, zkusili do pléna vypracovat takovou verzi, která by odpovídala tomu, co si ty přeješ. Já jsem mluvila s kolegy a nikdo není schopen v současné formulaci pochopit ten pozměňovací návrh. Takže pokud bys nám to mohl vysvětlit, jinak bych navrhovala, že bychom hlasování o tomto bodu přesunuli na plénum. Pokud bys nám mohl říci, znění, tak aby se mohli tlumočníci pokusit nám to přetlumočit, tak abychom pochopili, oč jde. Právě proto jsem se přihlásil, takže bude to poměrně stručné. Byl jsem upozorněn včera několika evropskými asociacemi z oblasti audiovize, že můj pozměňovací návrh číslo 89, který ve své francouzské verzi podporují, byl špatně přeložen do angličtiny a do němčiny, takže tam znamenalo to něco jiného, než co jsem chtěl já říci, takže jsem to chtěl uvést na pravou míru. Předpokládám, že to vše vychází z nejasného znění a potom tedy tím pádem se to promítlo i do těch překladů. Bohužel ty problémy spojené s překladem se uh, stávají poměrně často a to trochu komplikuje naše jednání. Takže já bych to rád znovu ještě vyjasnil a formuloval bych to jako ústní pozměňovací návrh, abych úplně vyjasnil, jaké je mé stanovisko. To, co tedy znamená ten původní pozměňovací návrh ve své původní verzi, zdůrazňuje, že je zásadní, aby veřejný sektor nezávisel pouze na financování z reklamy, aby si zachoval svou nezávislost a vyzývá členské státy, aby podporovali úsilí o financování tohoto odvětví. Přesně toto tedy znamená ten pozměňovací návrh, který jsem předložil. A já vám děkuji za to, že jsem to mohl vyjasnit a děkuji paní předsedkyně. To je vše. No, tak teď jsem to pochopila, já děkuji tlumočnicím, říká paní předsedkyně. A myslím si, že o tom tady budeme moci takto hlasovat. Takže budeme hlasovat o tom znění, které jsem teď takto pochopila a ty též. Nemohl by nám to nějaký z tlumočníků napsat písemně? Že bychom o tom potom hlasovali? Až potom budeme hlasovat, prosím tlumočníky, aby znovu zopakovali to, co právě řekl pan Savada. A to, co nejlepší Němčinou a co nejlepší angličtinou, abychom to pochopili opravdu řádně. Ano, protože původně jsem tomu nerozuměla. Takže nyní můžeme začít hlasovat. A k tvému návrhu se dostaneme později. Takže kompromis jedna, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Ústní pozměňovací návrh 1, kdo je pro? Proti? Ještě jednou. Ústní pozměňovací návrh 1, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 59, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 60 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 61 pro? Proti? To si zkontrolujeme elektronicky, zahajuji hlasování o 61. Končím hlasování. Dvanáct pro, 16 proti a paní Pajetali bude ještě hlasovat, to je také proti, takže 17 vůči 12 zamítnuto. Kompromis 2, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Ústně pozměňovací návrh 2, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 67 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 3, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 73, kdo je pro, proti, zdrželi se, zkontrolujeme. Zahajuji hlasování o 73, elektronická kontrola. Končím hlasování. 19 hlasy pro to bylo přijato. Ústně pozněvací návrh 3 pro, proti, zdrželi se, přijato. 75 pro, proti, zdrželi se, přijato. 76 pro, proti, zdrželi se, přijato. 77 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 8, 78 kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 80 a 81 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 79 pro, proti, zdrželi se, přijato. 82 pro, proti, zdrželi se. Zkontrolujeme elektronicky, zahajuje hlasování o 82. Končím elektronické hlasování. Bylo to přijato. Já se omlouvám, ale nějak jsem neviděla vaše ruce včas. Takže bylo to přijato. 83 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 84 pro, proti, zdrželi se, přijato. 85 pro, proti, zdrželi se, přijato. 86 pro, proti, zdrželi se, přijato. Ústní pozměňovací návrh 4, 87 pro, proti, zdrželi se, přijato. 88 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 89 pro. Jo, to je ta 89, ano. Vážený pane kolego, prosím, přečtěte to ještě jednou a řádně poslouchejte, jaké je to znění. Pokud jde o ty chyby v překladu, tak tady je ten reálný text pozměňovacího návrhu. Zdůrazňuje, že je zásadní, aby veřejný sektor nezávisel pouze na financování z reklamy, aby si zachoval svou nezávislost a vyzývá členské státy, aby podporovali úsilí o financování, o veřejné financování tohoto odvětví. Děkuji. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 90 pro, proti, zdrželi se, přijato. 91 pro, proti, zdrželi se, přijato. 92 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 4, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 98 pro, proti, zdrželi se, zkontrolujeme to elektronicky, zahajuje hlasování o 98. Končím elektronické hlasování. 14 hlasy vůči 15 zamítnuto, 99 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Kompromis 5, kdo je pro,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 Takže to bylo přijato. 116 pro, proti, zdrželi se, přijato. 117 pro, proti, zdrželi se, přijato. 118 pro, proti, zdrželi se. Zkontrolujeme elektronicky, zahajuje hlasování o 118. Končím hlasování. 15 hlasy vůči 14 zamítnuto. 119 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 120 pro, proti, zdrželi se, zkontrolujeme elektronicky, zahajuji hlasování o 120. Končím hlasování. 17 hlasy vůči 5 přijato. 122 pro, proti, zdrželi se, přijat. 123 pro, proti, zdrželi se, přijat. 125 pro, proti, zdrželi se, přijat. 126 pro, proti, zdrželi se, přijat. 129 pro, proti, zdrželi se, přijat. 130 pro, proti, zdrželi se, přijat 131, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijat 132 pro, proti, zdrželi se, zkontrolujeme elektronicky 132. Končím hlasování. 15 pro, 11 proti, přijato. 133 pro, proti, zdrželi se přijato, 134 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, kompromis číslo 7, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat, 143, kdo je pro, proti, zdrželi se. Tak jak, jste pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 144 pro, proti, zdrželi se, přijato. 145 pro, proti, zdrželi se, přijato. 146 pro, proti, zdrželi se. Zkontrolujeme to elektronicky. Zahajuji hlasování o 146. Končím hlasování. 18 hlasy pro, vůči 10 přijato. 147 pro, proti, zdrželi se. Přijat 148 pro, proti, zdrželi se. Přijat. Kompromis 8 pro, proti, zdrželi se. Přijat. 5 pro, proti, zdrželi se. Přijat. 6 pro, proti, zdrželi se. Přijat. 7 pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 8 pro, proti, zdrželi se, přijat. 9 pro, proti, zdrželi se. Zkontrolujeme elektronicky, zahajuji hlasování. Končím hlasování u devítky. 17 pro, 12 proti, přijato, 10 pro, proti, zdrželi se, zkontrolujeme elektronicky, desítku zahajuji hlasování. Desítka padá, tak to se omlouvám. 11 pro, proti, zdrželi se přijat. 12 pro, proti, zdrželi se přijat. 14 pro, proti, zdrželi se přijat. Ústní pozměňovací návrh 5, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis 9 pro, proti, zdrželi se přijato. 19 pro, proti, zdrželi se. Zkontrolujeme elektronicky, zahajuji hlasování. Končím hlasování. 18 pro, 11 proti, přijato. Pozměňovací návrh 20, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 10 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 11 pro,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 proti, zdrželi se přijato, 38 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 39 pro, proti, zdrželi se přijato, kompromis 12 pro, proti, zdrželi se přijato, 43 pro, proti, zdrželi se, zkontrolujeme, zahajuji hlasování, končím hlasování, 17 hlasy zamítnuto vůči 11, 44 pro, proti, zdrželi se. S kontrolem elektronicky zahajuje hlasování o 44. Končím hlasování. 13 vůči 15 přijato. 45 pro, proti, zdrželi se. Kontrolujeme elektronicky. Zahajuji hlasování o 45. Končím hlasování. 17 pro, 11 proti přijato. 46 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 47 pro, proti, zdrželi se přijato. 48 pro, proti, zdrželi se přijato. 49 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 50 pro, proti, zdrželi se, přijato. 51 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 1 pro, proti, zdrželi se, přijato. A nyní závěrečné hlasování, hlasujeme nyní. Končím hlasování. 24 pro, 4 proti, 1 se zdržel, bylo to přijato a gratulujeme paní Kamer Evert. Takže, teď se dostáváme ke zprávě pana Papa Nikolava. A předsedně se omlouvá. Nikoli, zpráva z Kuria. První pozňovací návrh podal pan Papa Nikola, proto jsem si to spletla. A nyní začínáme pozňovací návrh 77 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 80 pro, proti, zdrželi se, přijato. 81 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 1 pro, proti, zdrželi se, přijato. 14 pro, proti, zdrželi se přijato. 87 pro, proti, zdrželi se přijato. 88 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 15 pro, proti, zdrželi se přijato. 16 a 90 pro, proti, zdrželi se přijato. 17 pro, proti, zdrželi se přijato. 18 pro, proti, zdrželi se přijato. 91 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis 2 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 3 pro, proti, zdrželi se přijato. 21 pro, proti, zdrželi se přijato. 99 pro, proti, zdrželi se přijato. Ústní pozměňovací návrh 100 pro, proti, zdrželi se přijato. 101 pro, proti, zdrželi se přijato. 102 pro, proti, zdrželi se přijato. 103 pro, proti, zdrželi se přijato. 105 pro, proti, zdrželi se, přijato. 106 pro, proti, zdrželi se, přijato. 107 pro, proti, zdrželi se, přijato. 108 pro, proti, zdrželi se, přijato. 92 paní předsedkyně se omlouvá 110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 pro, proti, zdrželi se, přijato. 24 pro, proti, zdrželi se, přijato. 124 pro, proti, zdrželi se, přijato. 125 pro, proti, zdrželi se, přijato. 126 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, ne, raději to prověříme. Prověříme 126. Končím hlasování. Zamítnuto. 127 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 128 pro, proti, zdrželi se, přijato. 129 pro, proti, zdrželi se, přijato. 25 pro, proti, zdrželi se, přijato. 131 pro, proti, zdrželi se, přijato. 26 pro, proti, zdrželi se, přijato. 27 pro, proti, zdrželi se, přijato. 133 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 134 pro, proti, zdrželi se, přijato. 135 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 5 pro, proti, zdrželi se, přijato. 29 pro, proti, zdrželi se, přijato. 138 pro, proti, zdrželi se, přijato. 30 pro, proti, zdrželi se, přijato. 139 <clears throat> pro, proti, zdrželi se, přijato. 31 pro, proti, zdrželi se, přijato. 141 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 142 pro, proti, zdrželi se, přijato. 33 pro, proti, zdrželi se, přijato. 43 pro, proti, zdrželi se, přijato. 34 pro, proti, zdrželi se, přijato. 145 pro, proti, zdrželi se, přijato.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 Zamítnuto. 151 pro, proti, zdrželi se, přijato. 152 pro, proti, zdrželi se, přijato. 45 pro, proti, zdrželi se, při, prověříme. Takže zkontrolujeme 45. Zahajuji hlasování, končím hlasování. přijato. 46 pro, proti, zdrželi se přijato. 47 pro, proti, zdrželi se přijato. 154 pro, proti, zdrželi se přijato. 48 pro, proti, zdrželi se přijato. 49 pro, proti, zdrželi se přijato. 50 pro, proti, zdrželi se, přijato. 156 pro, proti, zdrželi se, prověříme to. 156, hlasujeme o 156. <clears throat> Končím hlasování. Zamítnuto. 157 pro, proti, zdrželi se přijato. 158 pro, proti, zdrželi se přijato. 51 pro, proti, zdrželi se přijato 52 pro, proti, zdrželi se přijato jednička pro, proti, zdrželi se přijato 53 pro, proti, zdrželi se přijato dvojka pro, proti, zdrželi se přijato 54 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 55 pro, proti, zdrželi se přijato 56 pro, proti, zdrželi se přijato 57 pro, proti, zdrželi se zamítnuto trojka pro, proti, zdrželi se přijato 58 pro, proti, zdrželi se přijato čtyřka pro, proti, zdrželi se přijato pětka pro, proti, zdrželi se přijato. 60 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 6 pro, proti, zdrželi se přijato. A nyní přejdeme k 66 pro, proti. Jo, to je na, na dvě části. Takže první část pro, proti, zdrželi se přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis 7 pro, proti, zdrželi se přijato. 69 pro, proti, zdrželi se přijato. Devítka pro, proti, zdrželi se přijato. 70 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 71 pro, proti, přijato. 72 pro, proti, zdrželi se přijato. Desítka pro, proti, zdrželi se, přijato. 74 pro, proti, zdrželi se, prověříme, raději 74, takže hlasování je zahájeno. Končím hlasování. Přijato. Jedenáctka pro, proti, zdrželi se přijato. 75 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 12 pro, proti, zdrželi se přijato. 76 pro, proti, zdrželi se přijato. A nyní budeme hlasovat. Máme závěrečné hlasování, zahajuji hla, závěrečné hlasování, končím hlasování a zpráva byla přejata 29 hlasy ku nule, tedy nula hlasů proti. Blahopřeji zpravodaji. Takže jsme to vyřídili, máme to za sebou. End of the vote. Konec hlasování a nyní přejdeme k bodu 12 na programu a Marko Skuria zpracoval zprávu Moment. We have to vote if we... Ještě musíme hlasovat o jedné věci. Promiňte, musíme schválit zahájení jednání s radou. Kdo je pro? Takže prosím, hlasujme. Zahajuji hlasování, zdali souhlasíme s jednáním o této záležitosti s radou. Končím hlasování. 21 k 0. Takže děkuji vám. To je velice důležitá věc. A nyní bod 12 na programu. Dobrovolnictví je dobrovolná činnost v Evropě. A slovo má pan Skuria. Mikrofon. Mikrofon. No, no, ah, Okay. Io non l'avevo è No, lui guida questo. Ok. Allora, dunque, ehm, oggi... Eh... Takže, dnes je první výměna názorů ke zprávě o globálním hodnocení Evropského roku dobrovolnictví 2011. Dostali jsme sdělení komise na toto téma, ze kterého vycházíme při naší první analýze. A to, co je naším výchazím bodem, je, že komise nám říká, a v podstatě je to i potvrzeno všemi zprávami, které se zabývaly tímto rokem, že tento Evropský rok dobrovolnictví měl pozitivní dopad na svět dobrovolnictví, a to jak na evropské úrovni, tak i uvnitř jednotlivých členských států. Je zde celá řada ukazatelů, které o tom jasně hovoří. První bod naší zprávy. To je tedy zpráva, která byla schválena ve výboru a potom i plenárním zasedáním, tak tam se počítalo s minimální harmonizací právního rámce v oblasti, která až dosud byla pouze řešena národními zákony, upravovaná národními zákony, které se od sebe navzájem velmi odlišovaly. Toto byl důležitý bod, protože některé členské státy poprvé přijali legislativní text, o dobrovolnictví právě v průběhu Evropského roku pro dobrovolnictví. A na začátku toho roku bylo pouze 12 zemí, které měly specifický právní rámec pro dobrovolnictví a v průběhu roku 2011 se k tomu přidalo Slovensko, Slovensko a Litva. Bulharsko přijalo v roce 2012 podobnou právní úpravu ale tedy tato právní úprava vznikla v průběhu roku 2011 a potom došlo k tomu, že i Polsko, Rakousko, Portugalsko a další země buď tedy přepracovali svůj zákon o dobrovolnictví, anebo přijali strategii v této oblasti, aby se dobrovolnictví stalo skutečně dynamičtějším nástrojem v rámci společnosti a také v evropštějším rámci. A to je tedy bod, který svědčí o úspěchu, protože říkám, že je to bod jedna, který jsme měli už v té naší původní zprávě. Potom další země přijali manuál o měření dobrovolnictví, volontariátu, což jsme také zdůraznili jako důležitý aspekt je důležité mít eh, v podstatě jednotné měřítko, objektivní způsob měření, aby bylo jasné, jak vykládat údaje, které pocházejí z jednotlivých zemí a týkají se dobrovolnictví, abychom tedy měli společné a objektivní měření, protože v mnoha zemích Unie nic takového neexistovalo a v průběhu roku 2011 byl přijat tento manuál, nebo tedy následně v následujícím roce. Takže to je také bod, který zdůrazňujeme s důvěrou a s radostí. Pokud jde o výsledky tohoto Evropského roku dobrovolnictví. Ale abych to příliš neprodlužoval, protože si myslím, že je důležité i v tomto případě si vyslechnout kolegy na základě zkušeností, které mají ze svých vlastních zemí nebo celé řadě dalších věcí, ke kterým došlo na evropské úrovni, tak eh, nakonec bych řekl, že sdělení komise obsahuje i nějaké číselné údaje ohledně kroků, které byly učiněny v průběhu roku dobrovolnictví. A k tomu bych možná uvedl jen takovou úvahu, nechci přímo si kritiku, ale možná by se tam mělo ještě něco trošičku lépe postihnout. Komise říká, že návštěvníci webové stránky Evropského roku dobrovolnictví bylo, že jich bylo asi 360 tisíc. A já nevím, jestli toto má být pozitivní nebo negativní číslo. Já jsem se podíval na Italskou národní asociaci mládeže a pouze jejich webové stránky mají roční návštěvnost 100 tisíc, takže si říkám, jestli těch 360 tisíc, jestli je to pozitivní číslo, anebo je to naopak číslo, nad kterým bychom se měli zamyslet bylo tam nahráno na tento web 420 videí. Tak taky nevím, jestli je to pozitivní údaj, nebo jestli se to mělo nějak lépe využívat. A také videoklip Evropského roku dobrovolnictví byl podle údajů komise shlédnut 26 tisíckrát. Nevím, jestli s ohledem na to, jak početná je evropská populace a kolik dobrovolníků v Evropě pracuje, zda toto je nějaký pozitivní údaj, nebo i zde bychom se nad tím měli zamyslet, nad tím, jakým způsobem komunikujeme v našich členských státech a v rámci organizací dobrovolníků, občanských organizací, co děláme, abychom zvýšili účast také prostřednictvím webových stránek, abychom byli pozornější, abychom měli početnější publikum i na webu. Pak je zde celá řada příkladů správné praxe a nejlepších postupů z jednotlivých členských států. Samozřejmě v tomto případě tam bylo nutné všechno schrnout, zestručnit. Není možné tedy napsat všechno to, co se udělalo v jednotlivých členských státech, ale už to, že v členských státech, že ve všech členských státech proběhly důležité akce, které zapojili poměrně velkou část populace, tak si myslím, že už to samo svědčí o tom, že tento Evropský rok dobrovolnictví byl úspěšný v rámci našich členských států, uvnitř členských států. Já hovořím i z vlastní zkušenosti, protože jsem sledoval průběh tohoto roku ve své zemi v Itálii. To, co je zde napsáno, je samozřejmě jen takovým výtahem, ale je jasné, že museli tyto údaje zestručnit a potom zde máme celou řadu příkladů iniciativ v rámci hlavních projektů, které proběhly v tomto roce. Pak jsou zde také inovativní akce, to je také zajímavá záležitost, i když zde by se k něm samozřejmě mohla doplnit celá řada dalších akcí. V každém případě je to také údaj, který hovoří o tom, jakým způsobem tento rok prožívali konkrétně asociace, které jednaly v našich členských státech. No a na závěr ještě jedna otázka, kterou chci položit také všem kolegům. Že když jsme diskutovali o Evropském roce dobrovolnictví, tak jsme zdůraznili aspekt, že by to neměl být rok, který by měl být oslavou dobrovolnictví. Naopak, tento rok potom, aby se stal rok rokem dobrovolnictví, to byla věc, po, kterou, po které volali různé asociace, různá združení a ty také požadovali aby ta akce na poli dobrovolnictví neskončila Evropským rokem dobrovolnictví a v tomto smyslu jsme předložili několik návrhů, aby se pokračovalo v této oblasti. Nejen tedy v rámci evropských roků, které následovaly poté, ale strukturovaným způsobem, strukturovaným zájmem Evropské unie o tuto oblast. Komise zde ale nehovoří o tom, jakým způsobem bych chtěla pokračovat, jakým způsobem bych chtěla se dále zajímat o tento aspekt, tedy po ukončení roku dobrovolnictví. A já si myslím, že to je důležité, protože jinak je zde riziko, že prostě jsme svým dobrovolníkům, svým združením pouze darovali jeden rok, takový časový rámec, kdy mohli ukázat, co umějí, co dělají dobře a potom ale evropské instituce udělají krok zpět a už se o ně nebudou zajímat. A to si myslím, že je škoda. Měli bychom udělat další krok a zamyslet se nad tím, jak i nadále Evropská unie by se mohla zabývat těmito aspekty. To je vše, protože, jak už jsem říkal, Rád bych si vyslechl také zkušenosti, dojmy, názory mých kolegů, a to buď tedy na národní úrovni, tak i zde v Bruselu. Takže to je vše. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji. A nyní paní Nedvědělová. Děkuji vám pěkně. Děkuji. Vážení kolegové, jsem velmi ráda, jak Marko správně řekl, tak právě v Evropském eh, roce dobrovolnictví byl přijat zákon o dobrovolnictví. I když o něm málo kdo ví, tak existuje a prosazujeme ho. I já ho propaguji tak, aby se o něm líp, lépe vědělo a více vědělo. Co se týče Markova komentáře, myslím si, že v rámci Evropského roku vznikla aliance dobrovolníků, takže ta spolupráce tu je, ale je třeba o tom více mluvit a dávat jim větší prostor k tomu, aby mohli pokračovat ve své činnosti. A vytvoření takovéto struktury na evropské úrovni je pro ně pozitivní jev a já doufám, že to bude nadále pokračovat a že budu moci přispět také jak podpoře dobrovolnictví na evropské vnitrostátní úrovni. Pro mě osobně dobrovolnictví znamená dobrovolnou pozitivní činnost pro druhé bez nároku na honorář. Je to činnost vykonávaná zdarma. Byla bych ráda, kdyby toto bylo zakomponováno v té zprávě, kterou přijmeme, že jde o ulehčení Eh, života těmto lidem. To znamená potřeba nějakých eh, evropských standardů, aby tito lidé byli nějak kryti v případě problémů, třeba zdravotní a sociální pojištění, aby zde byl nějaký způsob, jak jim pomoci. Další věc, možná, že Marko k tomu bude moci říci více, mě překvapilo, že peníze, které jsou získávány na dobrovolnickou činnost, jsou zdaňovány. A já si myslím, že to je téma, na něž bychom jako Evropský parlament mohli alespoň upozorňovat, protože je to docela překvapující věc. Tyto lidé dělají záslužnou činnost bez nároku na honorář a pokud náhodou nějaké finance získají, tak je musí zdaňovat. To je překvapující věc a možná by se to mělo nějak řešit. Chtěli bychom mluvit o tom, že třeba vytvářet konkrétní akce pomoci dobrovolníkům, protože svojí prací vytváří až 5% HDP Evropské unie. A je to právě téma, o něm se začalo diskutovat v rámci Evropského roku dobrovolnictví, ale ještě to není vyřešené. A možnou odpovědí by byla implementace evropského právního rámce pro dobrovolnictví, kde bychom vytvořili, prezentovali a nějakým způsobem mohli využívat právní rámec pro dobrovolníky, kteří pracují v Evropské unii. Taková jedna malá perlička. Velice mě těší, že mohu dnes říci, že jeden z lidí, kteří se prostřednictvím dobrovolnictvích aktivit dostal k práci s mládeží, je můj dobrý přítel, který je momentálně na Kanárských ostrovech, na dobrovolnické službě, na, je na Kanárských ostrovech jako dobrovolník a získal za Slovensko ocenění této činnosti, takže já jsem velice ráda. A on také vytvořil Evropskou e, skupinu pro dialog, kde diskutuje s námi na Slovensku i s kolegy z Evropské unie, vytváří dialog mezi mladými lidmi v EU a právě to vzniklo z dobrovolnických aktivit, takže je zde celá řada pozitivních příkladů a všichni bychom mohli uvést řadu příkladů a řadu konkrétních men lidí, kteří pomáhají do, rozvoji dobrovolnictví. A mě velmi těší, že zprávu má e, na starosti právě Marko Skuria, pro něj je dobrovolnicí opravdu srdeční záležitost a velice mu rozumí. A poslední téma, kdybychom mohli diskutovat o uznávání dobrovolnické práce, možná bychom mohli uznávat i dovednosti, které lidé získávají během dobrovolnické práce. To je ta diskuse o tom uznávání vzdělání nejen formálního, ale i neformálního. Takže je třeba mít takový základ, tak aby dobrovolnictví se mohlo vykonávat kvalitně, aby bylo uznávané eh, a aby měli všichni eh, stejný přístup k němu. Děkuji. Ano, s tím já naprosto souhlasím a není paní Verža. Merci. Děkuji, paní předsedkyně. Ráda bych eh, nejdříve poděkovala panu Skuriovi, našemu zpravodaji, protože ve velké míře souhlasím s jeho analýzou a možná bych byla ještě tvrdší ve formě než on. Mám pocit, že zpráva komise je takový nepořádek. I v porovnání s ambicemi, které jsme chtěli prosadit v rámci Evropského roku dobrovolnictví. Znovu bych zde ráda řekla, že ve francouzštině tedy anglické slovo volunteer se překládá jako benevol a ne volontaire, ale komisi se to pořád ještě nepodařilo vysvětlit, už opravdu nevím, co bychom měli udělat, aby se nám podařilo prosadit správnou francouzštinu. Protože když použijeme slovo benevol, tak tam je obsaženo obojí. Je tam obsaženo to, že se to dělá bezplatně a také to, že to děláte z vlastní vůle, zatímco to slovo volontér neobsahuje ten aspekt bezplatnosti, tam je to trošku jinak. V každém případě jsem chtěla přivítat to, že je dobře, že celá řada států se vybavila právními nástroji, které umožní lepší rozvoj dobrovolných činností. Doufám, že nám to umožní postoupit eh, směrem k evropskému statutu pro evropská združení, což si myslím, že je nejlepší rámec, aby se globálně uznaly sítě asociací, které vznikají na evropské úrovni. Myslím si, že pro dobrovolné asociace ten rok dobrovolnictví byl skutečně skvělou příležitostí. Já jsem ve Francii v rámci tohoto roku zažila opravdu skvělé věci myslím, že nezacházíme, nebo že tedy zpráva komise nezachází jasně do detailu. Když se například podívám do přílohy dvě, co je tam obsaženo o Francii, tak musím říci, že jsem opravdu zklamaná, protože to, co je tam napsáno, tak to je úplně beze smyslu. Přitom ve Francii jsme toho opravdu velmi dobře využili, udělalo se tam toho spoustu způsobem, jaký jsme se sami přáli, takže si myslím, že tato zpráva o bilanci tohoto evropského roku tedy není úplně dokolená, dokonalá. V každém případě si myslím, že je dobře, že na tom pracuje Markus a my s ním budeme i nadále spolupracovat. Já jsem byla evropskou tedy zpravodajkou k Evropskému roku občanství. A tam tedy ta zpráva komise je podle mě ještě větší katastrofou než v případě dobrovolnictví. V každém případě by tyto dva roky měly být úzce propojeny a je nám líto, že komise odmítá vytvářet propojení mezi evropskými roky, protože tak jsme mohli na to navázat také Evropský rok aktivního stárnutí, protože tam je opravdu dobrovolnictví velké téma a já jsem velmi zklamaná zprávou komise v této věci a myslím si, že musíme pracovat s aktéry občanské společnosti, především se sítí, teď jsem ztratila tu zkratku, s Aliancí pro Evropský rok dobrovolnictví, která právě vzniká a která se snaží věci trošku centralizovat, eh, abychom zajistili větší viditelnost, větší dynamiku v tomto sektoru. Merci, Christine. Eh, Děkuji, to si já také myslím. Pan Becker. Děkuji, paní předsedkyně. Já chci poděkovat panu Skuriovi. Jedná se o velice důležitý pohled na oblast, kterou se všichni zabýváme. Chci se vyjádřit k poslední poznámce, a to je to propojení dobrovolnických let my jsme to za naši organizaci také udělali. Já jsem v oblasti politiky eh, pro seniory a my jsme to také napojili na rok aktivních seniorů a také Age Platform to tak udělala také eh, vytvořila zde velice dobré synergické efekty. Také se domnívám, že zhodnocení dobrovolnické činnosti to je cíl, který byl velice dobře splněn. A také já chci říci, že to je již velice mnoho, že z práce dobrovolníků byla vysoce zhodnocena a také je velice viditelná. Ale kde já jsem spíše kritičtější, je v následující oblasti. Minimálně v Rakousku jsem to tak viděl a viděl jsem, že u nás také pracuje 50% obyvatelstva dobrovolně a my stávající prací dobrovolnické organizace, jejich činnost jsme vlastně ochromili. A to znamená, my jsme eh, ochromili činnost občanských skupin. A pak je tady ještě jedna věc, která není patrná ze zprávy. A prosím, vysvětlete mi to a také žádám o vysvětlení komise. A to je to působení mimo rámec těch, kteří již dobrovolnickou činnost eh, provádějí. Já jsem si myslel, že dojde k rozšíření dobrovolnické činnosti, ale já nejsem negativista. Já jenom chci pouze říci, že jsem měl očekávání, která nebyla splněna. A tady také hovoříme o jakémsi právním rámci a my bychom měli tedy stanovit, kde se v Evropě nalézáme a co očekáváme. Chci tady uvést jeden příklad. To, čemu říkáme povinné ručení, to vlastně existuje v některých dobrovolných činnostech, ale potom jsou tady sta tisíce dalších občanů, kteří nepojí, jsou nepojištění a provádějí dobrovolnickou činnost a jestliže se jim podaří, tak říkajíc udělat nějaká škoda e, nebo dojde k nějakému poškození lidí, potom musí platit velké částky. Ale přesto přeze všechno se dívám pozitivně na tuto iniciativu Evropského roku. Já si myslím, že bychom měli opravdu e, e, všechno podrobit studii a hodnocení tak, abychom se poučili do budoucna. Děkuji. Nyní Boris. Já si také myslím, že to je velice důležitá zpráva, která hodnotí Evropský rok dobrovolnictví. V celé Evropě se konalo mnoho různých akcí, diskusí a já si myslím, že to bychom také měli rekapitulovat a vyvodit z toho závěry. Také bychom měli eh, pozbírat zkušenosti z jednotlivých členských států. I my v Polsku Eh, jsme organizovali mnohé věci, například v průběhu fotbalového mistrovství v roce 2012 bylo činno tisíce dobrovolníků a také to přivedlo k dobrovolnictví další lidi. A toto je také znamení Eh, citlivého přístupu a také pozitivní náhled na Evropu. A dobrovolnická činnost je velice dobrou věcí. A já z vlastní zkušenosti chci říci, že bychom se měli snažit do dát všem dobrovolnickým organizacím také evropské a mezinárodní dimenzi, tak aby tyto organizace mohly spolupracovat s dalšími organizacemi v jiných státech. My bychom měli vytvořit tuto evropskou síť, což je velice důležitá věc. Také bychom se měli obracet na jednotlivé členské státy. část tohoto to eh, část veřejného sektoru by měla být také přístupná pro dobrovolnické organizace, protože často bývají dobrovolníci lepší a také levnější, ale toto záleží také na režimu a systému v jednotlivých členských státech. Například péče o staré lidi, tak tady profesionální dobrovolnické organizace by mohly dělat víc. A my máme jednotný evropský trh a v rámci tohoto trhu také hovoříme o stanovách Evropské nadace. A já se domnívám, že podobně bychom mohli postupovat u dobrovolných organizací, tak aby tyto organizace mohly združovat síly také mohly Eh, hledat příznivce v jiných členských státech a otvírat pobočky v jiných členských státech, neboť tyto činnosti jsou přeshraniční a pak jsou také efektivnější a já se domnívám, že toto bychom měli také ve zprávě zdůraznit, měli bychom zdůraznit mezinárodní dimenzi dobrovolnické činnosti, neboť toto by přispělo k většímu profesionalismu a ostatní by se mohli poučit, neboť jenom tak se staneme ještě profesionálnější. Silvia Costa. E- děkuji paní předsedkyně, děkuji Markovi Skuriovi, protože to je opravdu velmi zajímavý přehled, který nám zde prezentoval a Myslím si, že tento evropský rok byl skutečně velmi důležitý, přinesl významné výsledky, především tedy tu národní legislativu. To je velký důležitý krok směrem ku předu. Já si ale vzpomínám, že naše ambice už od počátku, která byla i schválena v našich původních zprávách, a byla bych velmi ráda, kdyby to Marko příště vzal v úvahu, tak tam jsme si přáli, aby komise komplexně připravila následné akce. My jsme doufali, že vydá bílou knihu o dobrovolnictví. Takže asociace v oblasti dobrovolnictví žádali o evropský status, který by byl určitým způsobem obsažen v právní úpravě o dobrovolnictví. Dnes není možné srovnávat data, statistiky a typologie, protože máme opravdu různorodá čísla, dávají se dohromady různé věci a také pokud jde o různou povahu dobrovolnictví, tak tam jsou také velké rozdíly. Zajímavé by bylo ne provést nějakou homogenizaci, ale mít porovnatelnost. Další věc je důležité, aby komise sledovala věci, které mají určitý dopad. V programování evropských strukturálních fondů by bylo dobré zohlednit nejen tedy to povinné pojištění, které tedy by mělo být podpořeno, ale aby se zohlednila také práce dobrovolníků jako určitá forma spolufinancování, aby byla možná účast v evropských výběrových řízeních. Uvedu příklad. Nejde jenom o bilanci toho, co se udělalo v roce 2011. Šlo o to, aby se spustil, odstartoval nějaký proces, abychom měli nějaký rámec, možná i rámec v podobě soft law, nějaké třeba doporučení, prostě něco víc než pouhé konstatování některých požadavků, které jasně zazněly v průběhu Evropského roku dobrovolnictví a které by mohly podpořit větší evropské uznávání a také internacionalizaci. A poslední věc. Myslím si, že je dobré, aby tam byl také obsažen odstavec o podpoře evropského dobrovolnictví. Zatím je to pořád ještě okrajová záležitost. Bohužel. Děkuji. Ano, děkuji také. Já bych byla ráda, jsem velmi ráda za to, co všude vše zaznělo a plně s tím souhlasím. Ten program navazující na program celoživotního vzdělávání ve své kapitole Mládež právě reaguje na toto téma. Tedy, že je to téma dobrovolnictví, volontariátu, že toto téma dobrovolnické činnosti v rámci kofinancování v programu Mládeže bude přijato. A právě na posledním trialogu jsme o tom intenzivně diskutovali a domnívám se, že zde je komise ochotná to přijmout. A ještě bych chtěla říct druhou věc. Mm, loni v prosinci jsem se setkala s asi 350 mladými Němci, kteří se účastnili toho Evropského dobrovolnického roku, které nemluvila jsem s každým zvlášť, ale s některými z nich v rámci této konference. A opravdu některé jejich výroky na mě velice hluboce zapůsobily. Například tam byl mladý muž, který vstál, přihlásil se, řekl, že po tom jednom roce, který strávil už nevím kde, ale někde hodně daleko, tak řekl, já jsem se po tom roce vrátil a věděl jsem, kdo jsem. A věděl jsem, co umím. A věděl jsem přesně to, že nechci studovat to, co jsem chtěl původně studovat a že budu dělat něco úplně jiného a u mě poděkoval nám všem a řekl jsem nesmírně šťastný, že existuje ta Evropská dobrovolnická služba. A přesně tak to, to také bylo míněno, aby mladí lidé, když nevědí, co by chtěli studovat, nebo když prostě ani nechtějí studovat, ale na konci návštěvy školy si řeknou, tak rok bych rád něco dělal, třeba pro svoji zemi nebo pro Evropu obecně, tak to je úžasná věc. A já bych ráda poukázala na to, že v Německu existuje iniciativa z loňského roku, e, to je iniciativa, kterou také podepsal kolega Kon bendit bylo by to pěkné, kdyby o tom mluvil i zde. A sice, že každý by v rámci svého života měl někdy vykonat nějakou dobrovolnickou činnost. Podporovala to nějaká nadace, podepsala to spousta význačných lidí z Německa i z celé Evropy. Já si myslím, že v této zprávě bychom neměli zmínit jenom dobrovolnictví mladých lidí, ale dobrovolnictví pro všechny věkové kategorie. A zmínit to explicitně. A ta tvoje poznámka je správná, že ty jednotlivé roky nebyly nějak tak propojeny. Když člověk už třeba není 28, kdy ten, ta dobrovolnická služba končí, tak i do vyššího věku lze vykonávat dobrovolnickou činnost a celá řada lidí si to uvědomuje. A myslím si, že v Německu i v jiných zemích jsme měli takový senior service pro inženýry nebo pro lidi, kteří pracovali v různých oblastech a potom například odcházeli do uh, Afriky rozvojovou pomoc, eh, když eh, je člověk 65, tak nemusí se svoji prací skončit. Mě je třeba 71 a mám pocit, že ještě pár let bych klidně mohla pracovat jako dobrovolnice v nejrůznějších oblastech. Takže, milý Marko, je to oblast, kterou bychom opravdu měli podtrhnout a že opravdu na všech stupních lze působit jako dobrovolník, je zde ta ochota a že by zde měla být i ta možnost. A také podtrhuji to, co zde bylo zmíněno, aby zde existovala nějaké to povinné pojištění, povinné ručení, že ti, kteří eh, se dají do nějaké dobrovolnické činnosti, potom ne, neměli to riziko, že třeba se dostanou do problému ne vlastním zaviněním, že se někde něco stane. Takže Marko, myslím, že to je všechno na dobré ctě. Je tu někdo z komise? Ano, prosím, tam vzadu. Pokud jste to vy, kdo je zde napsán, tak jste pan McDonald. Přinesu jste nám něco? Ne. Tak se dáme k kafe, no ale dobře, prosím, máte slovo. The McDonald's are the biggest clan, but uh, I'm not part of the... McDonald's to je velký klan, ale já nejsem členem rodiny. Děkuji vám, paní předsedkyně, dámy a pánové, děkuji vám za připomínky k dobrovolnickému roku. Já jsem byl také členem Task Force v Evropské komisi, která prováděla tento projekt a bylo pro mě a je pro mě velkou ctí, že jste se vyjádřili vaší iniciativě pozitivně. My jsme nechtěli, aby tento rok proběhl bez povšimnotí a my jsme se snažili ze všech sil, aby tento rok také zanechal své konkrétní dědictví. E, přestože tady byly jisté problémy, který, které určitě znáte, e, já se domnívám, že národní pravomoce by usnadnili dobrovolníkům životem, život a právě proto jsme se snažili pobídnout národní orgány, aby usnadnili právě dobrovolníkům po celé Evropě život tak aby mohli dobře dělat svou práci. A celá řada členských států využila tento evropský rok jak jako příležitost, aby také schválila v této oblasti legislativní pravidla. Já jsem také slyšel určitou kritiku. Samozřejmě rok měl své i slabé stránky a já chci na některé tyto výtky reagovat. My, jak bylo řečeno, jsme na webu, ale možná by možná že naše prezence mohla být lepší. Měli jsme docela rozumný rozpočet a měli jsme 11 milionů euro na celý rok a také na přípravu ale já si myslím, že vzhledem k tomu, že v Evropě je 500 milionů občanů, tak je to malá částka, my jsme se ji snažili plně využít. Je to otázka pro debatu zdali 20 tisíc zhlédnutí našich videů, videí na YouTube je úspěch či ne. A my jsme se snažili využít právě různých příležitostí pro propagaci naší činnosti. A dále je velice zajímavé, že tady se hovoří o pojištění či o povinném ručení. Bylo by prospěšné, kdyby by se mohly v této oblasti předložit legislativní návrhy, tak aby vzniklo evropské, tak říkajíc, skrytí. Ale já se k tomu dále nemohu vyjádřit, protože nejsem součástí příslušných orgánů komise. A dále nemohu zde se k ničemu zavazovat. Já mohu pouze říci, že vaše názory jsme vzali v potaz. Obecně řečeno, také jsem si vyslechl připomínku o souhrnu eh, činnosti, a tento souhrn je v naší zprávě. My jsme vybrali pouze určité činnosti a věděli jsme, že celou řadu činností jsme prostě museli vynechat. A já vím, že připomínky poslanců jsou pravdivé, že se odehrávalo v průběhu tohoto roku daleko více. My jsme zde dali pouze takovou, takový nástin toho, co se odehrávalo. To je asi všechno z mé strany v tomto okamžiku a já si vezmu k srdci vaše připomínky, které jsem si vyslechl. Děkuji vám za ně, děkuji. A nyní, Marko, chceš se ještě vyjádřit? Chcem říci, že vezmu v úvahu všechny návrhy, které zde zazněly. Já bych byl rád, kdyby tato moje zpráva byla skutečně zprávou všech, aby mohli podpořit všichni kolegové, protože pracujeme na tématu, které nezná žádné hranice a naopak je nutno podpořit eh, tento tak specifický svět eh, dobrovolnictví. Takže k tomu hodnocení, které zde zaznělo, tak eh, já bych se rád ještě zmínil o tom, co bych si přál, aby se odehrálo do budoucna. Na základě toho, co zde zaznělo, Nevím tedy, kdy bude tedy stanoveno datum pro předložení návrhu zprávy, tak rozhodně chci, aby tam tato perspektiva byla zohledněna. Děkuji. A děkuji Marko. O tvé zprávě se bude diskutovat v červenci, co je za chvíli. A musíme ho mít potom, musíme mít k dispozici v překladu do různých jazyků, takže v červenci prosím předložit, tak abychom mohli v září hlasovat. Dobrá, tím se dostáváme k bodu, který jsme dnes dopoledne neprojednali, pan Lokegard, téma rozpočet. Děkuji, paní předsedkyně. Jak víte, tak nemáme k dispozici návrh rozpočtu, což odkládá celý postup. A nemá smysl diskutovat o rozpočtu, který neznáme. Takže máme určité problémy, protože neznáme marže, ve kterých se pohybujeme. Já se zaměřím na několik konkrétních bodů a potom přejdu k přípravným akcím a také k pilotním projektům, protože jejich seznam nyní máme. Máme několik rozpočtových úkolů, které probíhají paralelně. Máme pilotní projekty, máme rozpočtové pozměňovací návrhy a dále připomínky k, pripori, k prioritám. Vzhledem k tomu, že nemáme rozpočet, neznáme marže, neznáme limit, ale nemůžeme očekávat velký manévrovací prostor, postup a prostor, a to také podle toho se musíme řídit. Podívám-li se na přípravné akce a pilotní projekty, tak celou řadu jich známe. Máme některé velice dobré projekty, některé projekty pokračují. Sekretariát vytvořil seznam návrhů, který vám byl distribuován, takže seznam bude zaslán také sekretariátu výboru pro rozpočet a komise nyní e, vyhodnotí neformální návrhy a dá nám zpětnou reakci a poslanci se mohou rozhodnout, zdali hodlají e, předložit tyto návrhy s rozpočtovým dopadem a je třeba tyto návrhy předložit jako normální pozňovací návrhy k rozpočtu. E, pokud chcete diskutovat, diskutovat o těchto pilotních projektech a přípravných akcích, tak to můžeme dělat, ale já se spíše domnívám, že bychom se měli spíše zaměřit na konání první schůzky, kde můžeme jít vějíce do detailu. Děkuji vám, paní Veržia. Jen taková formální poznámka. Myslím si, že moje návrhy nejsou na seznamu, zřejmě jste je dostali trochu pozdě, tak bych byla ráda, kdyby se tato chyba napravila. OK, we will do it. Huh? Ano, to uděláme, ano, to můžeme také její návrhy zařadit do seznamu. Takže stejně zatím nejsou přesně stanovené lhůty. Takže nemůžeme dělat nic My máme pilotní projekty na papíře, komise má seznam těchto projektů a sdělí nám, co se dá dělat, co nelze dělat a vy toto vyhodnotíte a budete nás nadále informovat členové výboru pro rozpočet mají pocit, že jsou vždy nejdůležitější a nemusí nám potom dávat již zpětnou vazbu. To často tak bývá mezi nimi. Já je všechny znám. Takže minule jsme rozhodli o tom, že zpravodaj dostane mandát na obnovu veškerých položkových eh, položek a posléze budeme v září hlasovat. Jinak o tomto hlasovat nebudeme, protože toto jsou neformální návrhy. Hlasovat se bude později, ne nyní. Takže já se domnívám, že my jsme dali panu Lokegardovi plnou moc a proto vy budete jednat a my budeme vyčkávat. My můžeme nadále diskutovat o nových pilotních projektech, ale nevím, zda-li to stojí za to, jestliže všichni začneme hovořit o našich návrzích, tak to bude trvat dlouho, lépe bychom udělali, kdybychom vyčkali eh, reakce komise. Za komisi tady nikdo není, takže dnes se také konala schůze koordinátorů a všechno máte v počítači veškeré informace jsou v počítači. Je ještě něco do bodu různé, není tomu tak. Přeji vám hezké odpoledne a hezký večer. Thanks for the, uh,